zasedání a to od 8.30 do 14 a poté od 15 do 23 hodin. Pořad jednání byl zveřejněn a je k dispozici na